Dobrý den. Všechny srdečně vítám. Myslím si, že naše, náš koktejl včera byl velice úspěšný a byli tam ti nejdůležitější ministři zemědělství, i když aperitiv, který jsme nabízeli, byl spíše průměrné kvality, ale chtěli jsme se přizpůsobit rozpočtu, takže jsme nemohli eh, podávat až tak bohaté občerstvení a pohoštění, ale myslím si, že všichni ministři, kteří tam byli, tak eh, byli spokojeni. A chtěl bych poděkovat také paní Lulink, eh, naší předsedkyni z pozice eh, doby, kdy tady je u nás v parlamentu. Týkalo se to vína, bylo to velice důležité a úspěšné a pokud máte u sebe hlasovací karty, tak můžeme i hned začít hlasovat a je to číslo 7 na pořadu jednání provádění dvoustranné ochranné doložky na, a mechanismu stabilizace pro banány. Dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou. Eh, navrhovatel stanoviska je pan Gabriel Mato Drover A já mu nyní i hned předávám slovo, abychom mohli začít hlasovat. Prosím. Děkuji. Děkuji všem, kteří předložili pozměňovací návrhy k mému stanovisku a jak to již řekl pan předseda, včera večer se ještě jednou jasně ukázalo, jaká je role parlamentu. Bohužel jsem nemohl převzít veškeré pozměňovací návrhy, které byly všechny dobré, ale Role parlamentu se nebere vždy dostatečně vážně, my jsme to často kritizovali. Parlament často vyslyšen není, je seznámen s věcmi příliš pozdě a ne v dostatečné míře a proto jsem musel některé pozměňovací návrhy odmítnout a byly to ty, které se obracely proti stávajícím pravidlům a dohodám, protože ty jsem prostě z technického důvodu musel odmítnout. Děkuji panu navrhovateli a pokud si někdo nepřeje vystoupit, můžeme začít obnou hlasovat a začínáme s pozměňující návrhem číslo 6. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Dobrá, a zohledníme, že pan místo předseda Bové nemá hlasovací kartu a bylo to schváleno. A hlasujeme o čísle 21, čís, část první. Zahajuji hlasování, hlasujeme o první části čísla 21. Všichni proti. Dobrá, bylo to tedy odmítnuto a nyní hlasujeme o druhé části. Je to 21. Zahajuji hlasování. Všichni pro? Dobrá, tímto to bylo schváleno a dostáváme se k pozměňující návrh číslo 7 z pana zpravodaje. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Řekl bych, že je to schváleno. Ano, je to schváleno. Čísla 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Řekla bych, že to bylo zamítnuto. Ano, bylo to zamítnuto a hlasujeme o čísle 23. Zpravodaj, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní čísla 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Jsme u čísla 25. Zahajuji hlasování. Bylo to zamítnuto a hlasujeme o čísle 9 zpravodaje. Zahajuji hlasování, končím hlasování, bylo to schváleno. A dostáváme se pozměňovací návrh číslo 10. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Bylo to velkou většinou přijato. A jsme u čísla 11. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Bylo to rovněž přijato velkou většinou a nyní jsme u čísla 12. Zahajuji hlasování, Končím hlasování, bylo to přijato. A jsme u čísla 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní hlasujeme o čísle 26. Zahajuji hlasování. Všichni jsou proti, bylo to tedy zamítnuto. A jsme u úvodních ustanovení. A tady budeme moci hlasovat bloku. Tady hlasujeme an blok. je to od čísla 14 do čísla 19, zahajuji hlasování. Ne, mám z toho něco vyjmout? Všechny? Souhlasíte s tím, že bychom hlasovali en bloc od čísla 14 do čísla 18, tedy včetně Marka Tarabely? Ano? Ne? Dobře, takže budeme hlasovat po pořádku. Číslo 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno nyní jednička. Pana zpravodaje, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Dvojka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Trojka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Patnáctka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Šestnáctka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Čtyřka zpravodaje za hlasování. Končím hlasování. Schvál. Sedmnáctka. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Osmnáctka. Tarabela. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Někdo hlasoval proti, toto přehání, to devatenáctka. Má to zahájí hlasování, končím hlasování. Schváleno. A nyní dvacítka. Luíš Paulo Alves, jeho hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní hlasujeme o návrhu stanoviska v takto pozměněné podobě. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Bylo to schváleno. přeji kolegovi Gabrielovi Mato a Droverovi. A přicházíme i hned k dalšímu hlasování. A to je bod číslo 9 na pořadu jednání. Gabriel Mato Adrovel je navrhovatel, jde o provádění dvoustranné ochranné dohložky a mechanismu stabilizace pro banány. Obchodní dohody mezi Evropskou unii a Kolumbií a Peru. Jste všichni připraveni? Takže začínáme číslem 6. hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. Pozměňovací návrh číslo 21. Stojanov zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 22, číst, první část. 22 první část. Hlas... Většina je proti. Zamítnuto. 22 druhá část. A zde pravděpodobně budou všichni pro. A číslo 7, zpravodaj zahajuje hlasování. I zde to bude pravděpodobně přijato velkou většinou. Končím hlasování. Ano, je to přijato. 23. Zde pozor, zahajuje hlasování k 23. Myslím si, že bude velká většina asi proti. Ano, bylo to zamítnuto. A nyní se dostáváme k číslu. Dvacet čtyři, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. A nyní 25. Zahojí hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. A nyní 26. Zahajuji hlasování. Velká většina proti. Končím hlasování. Ano, bylo to zamítnuto. A není devítka. Já to zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. A nyní desítka, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. A nyní hlasujeme O jedenáctce pana zpravodaje zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to schváleno. A nyní dvanáctka, stále ještě od pana zpravodaje. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dvanáctka byla přijata. A nyní třináctka, stále od pana zpravodaje. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to rovněž přijato. A nyní hlasujeme o čísle 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. A nyní se dostáváme k bodům odůvodnění. Řečník nehovoří na mikrofon. Tedy zahájí hlasování k úvodnímu ustanovení číslo 14. Skončím hlasování. Schváleno. A nyní hlasujeme o jedničce pana Spravodové. Zahraj hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Dvojka. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to schváleno. Trojka. Opět pana zpravodaje zahajuji hlasování. Končím, končím hlasování. I trojka byla přijata velkou většinou. A hlasujeme o patnáctce. Končím hlasování. SD to bylo velkou většinou přijato. Šestnáctka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. I zde velkou většinou přijato. A nyní čtyřka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Sedmnáctka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. I zde to bylo přijato. Číslo 18, Tarabela. Tady ještě jednou osmnáctka. Velkou většinu přijato. Jeden poslanec se zdržel. To si budeme muset zjistit, kdo to byl. A jsme u devatenáctky, pane zpravodaje. Zahaj hlasování, je to číslo 19, končím hlasování. Velkou většinou přijato. Dvacítka. Luise Alveše. zahaj hlasování, končím hlasování. I to bylo přijato. A nyní závěrečné hlasování. O takto pozměněném návrhu stanoviska hlasovali všichni. Ano, bylo to přijato. Srdečně blahopřeji Gabrielovi a dostáváme se k bodu 9. Takže <clears throat> rozpočet na rok 2013, mandát ke třístranným rozhovorům. Stanovisko navrhuje Esther de Lange a předloží ho po výměně názoru s Giovannim Laviou, hlavním zpravodajem pro rozpočet na rok 2013. Podobně jako loni, i tentokrát musí hlavní zpravodaj pro rozpočet navázat spolupráci s příslušnými výbory. Toto je první výměna názorů o prioritách parlamentu na rok 2013 před prezentací návrhu rozpočtu ze strany komise. A k tomu by mělo dojít 25. dubna. Na no, příští návštěvy hlavních výborů eh, projdou velmi brzy a lhůta pro předkládání pozněcích návrhů bude 20. 1. května s tím, že na rozpočtovém výboru budou muset být do 10. května a hlasování 28. června a celkové přijetí na plánním zasedání by mělo proběhnout červenci. Děkuji zástupcům komise. Hlavním zpravodajem je pan La Via a ten má nyní slovo. Jak se právě říkal, pane předsedo, rozpočtová procedura je poměrně dlouhá, zabírá v podstatě celý rok. A celý tento proces eh, začal přijetím hlavních eh, směrů, které byly schváleny velkou většinou na eh, plenárním zasedání minulý týden ve Štrasburku. Já mám hodně eh, důvodů, proč tady dnes s vámi diskutovat, kromě toho, že jsem rovněž členem tohoto výboru. Je potřeba, abychom měli velmi úzkou spolupráci se všemi zpravodaji, tak aby postup schvalování rozpočtu se opíral o společně dohodnuté priority ve všech těch oblastech, které eh, souvisejí s prací jednotlivých eh, výborů. Nyní to bude poslední rozpočtový rok v tom eh, celkovém finančním výhledu, který je od roku 2007 do roku 2013. A to znamená, jak jste si také mohli všimnout eh, v ostatních dokumentech, že se budeme snažit pokrýt potřeby na proplácení plateb. Nicméně v oblasti zemědělství to bude hm, trošku méně problematické než v jiných oblastech, ke specifičnosti eh, rozpočtu v této oblasti. Ale asi bych měl také zdůraznit, že teď budujeme na eh, kompromisu, které jehož bylo dosaženo v roce v předchozím roce, tedy rozpočtu roku 2012. Tehdy to schvalování bylo poměrně zvláštní, protože eh, Rada odmítla schválit navýšení plateb vzhledem k hospodářské recesi protože recese oslabila eh, národní rozpočty. A v podstatě to znamená, že na konci loňského roku vzrostla poptávka po platbách ve členských státech, takže v prosinci 2011 žádosti o proplacení eh, plateb byly 16 miliard euro, přičemž k dispozici bylo pouze 5 miliard na proplácení těchto žádostí. Což znamená, že v rámci rozpočtu 2012 teď budeme muset pokrýt tento rozdíl a to samozřejmě bude mít i velký vliv na návrh rozpočtu na rok 2013. Hlavní směry, které byly schválené parlamentem se zaměřují na dvě hlavní priority. Ta první je růst a e, rozvoj a vytváření pracovních míst, což jsou asi nejzávažnější problémy, se kterými se potýkají některé členské státy, včetně nezaměstnanosti mladých, protože v některých zemích to úroveň nezaměstnanosti vzrostla až na 40 mladých. V posledních deseti letech většina pracovních, většinu pracovních míst vytvářely malé a středně velké podniky a proto je dobře, že se tady na ně zaměřujeme. Myslíme si, že tyto podniky budou hrát hlavní roli v hospodářském oživení. Bez nich to rozhodně řešit nepůjde. A teď jde o eh, diskusi o mandátu ke třístranným rozhovorům. Je potřeba, aby si všechny strany promyslely, jaký přístup a jaké priority si zvolit v této oblasti. A hlavně by se měli zamyslet nad tím, které rozpočtové kapitoly pro ně jsou méně důležité, protože eh, i v tomto roce budeme muset přijmout úsporný rozpočet. Takže si všichni musí podívat na ty oblasti, ve kterých budou ochotny přistoupit na úspory. Pan předseda už tady uváděl časový eh, harmonogram eh, schvalování a já bych chtěl na závěr dát ještě jednu věc. Parlamentu jde vždycky zejména o pilotní projekty a přípravné akce, které se vyžadují trošku specifický harmonogram. Víme, že si nejdříve musíme od komise vyžádat návrh implementace a proto bychom byli rádi, kdybyste eh, při přípravě těchto pilotních eh, projektů eh, dodrželi lhutu v květnu, tak aby bylo možné to předložit rozpočtovému výboru 4. června. Musí eh, se na to podívat i komise, která vyhodnotí eh, jejich náročnost, eh, bude moci říci, jestli je možné je provést, jestli už se na ně nestahují předchozí rozpočtové kapitoly a na začátku podzimu potom budou moci být schváleny prostřednictvím pozměňovacích návrhů a ten celkový Finální balíček potom bude předmětem eh, jednání eh, v rámci dohodovacího řízení. A rádi bychom na konci listopadu to celé předložili potom parlamentu ke schválení. Děkuji. Giovanni, George Lyon je, ale vidím, že Esther de Lange se jako první hlásí o slovo. Já eh, vím, v jakém pořadí bych měl mluvit je asi na eh, řada na zpravodaj. Určitě jsem si ale jistá, že budeme dobře spolupracovat i se stínovými zpravodaj. Nejprve mi dovolte, abych poděkovala panu Laviovi, že za námi přišel. Je dobře, že teď máme toho hlavního zpravodaj pro rozpočet, který se vyzná v zemědělství a proto jsme tomu velmi rádi, že tady je a víme, že nám bude rozumět Mm, také moje italština se zlepšuje a myslím, že na konci roku, eh, protože se budeme tak často vidět, určitě bude eh, moje italština skoro dokonala. Ale žerty stranou, eh, ten rozpočet na rok 2013 přichází na konci finančních výhledů. Víme, že ten rozpočet bude velmi napjatý, pan zpravodaj už se k tomu vyjadřoval. Možná, že ta krize eh, není až tak výrazná v oblasti zemědělství, na rozdíl od strukturálních fondů, ale i tak očekáváme, že údaje, které předloží komise, už budou téměř eh, blízko těch eh, zdrojů nebo těch stropů, které jsou stanoveny a i po úpravě údajů o HDP budeme mít určitě problémy, jak dostat všem závazkům. A proto si myslím, že v případě nějakých nových priorit bychom, jak a to už říkal právě pan zpravodaj, že bychom se vždycky měli podívat na rozpočtové položky, které nejsou úplně vyčerpány, tak abychom mohli využít ty marže, které tady existují. A pokud to nebude možné, tak bychom se měli podívat na to, jestli máme nějaké Eh, nové, v případě nových priorit, kde bychom mohli ty zdroje získat, nebo jestli máme negativní priority. Měli bychom mít vždycky plusy a současně s tím i mínusy, protože jenom z plusy to možné nebude. A tím také vysíláme signál členským státům, že pokud eh, i členské státy eh, šetří a přijímají velmi úsporné rozpočty, tak i my bychom měli projevit podobnou zodpovědnost. těm eh, přípravným akcím a pilotním projektům bych chtěla říct dvě relevantní věci. Jednak je to určování našich priorit. Myslím si, že budeme mít lepší šanci na schválení, naši, na přijetí našich návrhů, když budeme mít eh, širokou podporu na zemědělském výboru, zahradující několik politických skupin. Myslím si, že jenom Eh, projekty překladané jednotlivci moc velké šance na úspěch mít nebudou. A druhá relevantní věc, eh, důležitá pro mě, týkající se této oblasti, je to, že když se nám podaří přesvědčit hlavního zpravodaje, že určité projekty jsou důležité a potom eh, na to přidělí rozpočtový výbor peníze, tak komise by se měla postarat o jejich implementaci. Několik z pilotních projektů, které jsme my považovali za důležité v loňských letech, a teď si dělám směrem k panu Bovému, který eh, navrhoval zprávu k potravinovému řetězci, a tam to rozhodně nebylo ideální. Pomínáte si, že tehdy jsme navrhovali pilotní projekt, který by se měl dívat na ceny potravin. Komise nám potom eh, řekla, to je moc hezké, že Eh, nám dáváte 1,5 milionu, ale my je nepoužijeme, protože si myslíme, že už máme dostatek informací. Já bych chtěla Evropské komisi říci, že pokud tomu tak je, tak byste nám ty informace přinejmenším měli dát, protože my je nemáme a proto jsme o to žádali, eh, aby z eh, té výsledky vašich průzkumů nám dávali k dispozici. A pane předsedo, byla bych ráda, aby když budeme diskutovat o těch pilotních projektech, jste pozval zástupce komise, kteří by nám mohli vysvětlit, proč ty námi stanovené priority nejsou prováděny. Další priority, které budeme muset stanovit, eh, budeme muset se na nich dohodnout eh, společně. Ceny a marže, to je věc důležitá pro mě. Další, která by se měla v rozpočtu na příští rok projevit, Eh, jsou reformy v sektoru zeleniny. Loni eh, proběhla krize EHEC, na to už jsme eh, vyčteně prostředka, byli bychom rádi, kdyby byly správně vynaloženy, ale také, a teď se dívám na svou kolegyni, jsme se potýkali s velmi nepříznivými povětrnostními podmínkami, takže si myslím, že je potřeba se na to podívat a zohlednit to v rozpočtu. dívám se směrem ke stínem zpravodajům, jestli nemají nějaké návrhy, určitě si to zaslouží naši pozornost. To je ode mě všechno, těším se na další práci s hlavním zpravodajem a se stínovým zpravodajem a těším se na to, co k tomu ještě řeknou. Děkuji, Ester. Jsme samozřejmě všichni velmi rádi, že hlavní eh, zpravodaj pro rozpočt je z našeho výboru. Eh, Díky tomu máme velké naděje. George Line a potom paní Rule. Děkuji, já budu velmi stručný. Myslím, že přístup Ester k postupu, který bychom tady měli, kterého bychom se měli držet, je správný. Je to také důležité pro důvěryhodnost našeho výboru a pro zajištění toho, aby eh, naše názory byly vyslyšeny. Ale také to souvisí s tím velmi napětým eh, rozpočtem na rok 2013, protože jsme na konci rozpočtového výhledu a určitě přijdou eh, značné požadavky na proplácení platé ze strany členských států a proto bychom měli se všichni snažit o identifikaci oblastí, kde je možné Eh, seškrtat nebo provést škrty, jak už říkala Esther, A pak je to ta otázka pilotních projektů. Doufám, že se nám podaří dohodnout eh, s ostatními politickými skupinami. My se o to rozhodně pokusíme společně s Ester, abychom eh, byli co nejkonsistentnější, protože to určitě bude velmi Eh, náročné jednání. Bene, grazie George. Anche George gioca. Děkuji Georgeovi. I on hrál důležitou úlohu, protože je místo předseda a nyní má slovo Ulrike. Děkuji, pane předsedo. Velice vítám, že dnes máme první rozpravu, první výměnu názorů na rozpočet na rok 2000. 13, i když návrh komise ještě není k dispozici. Děkuji Estera Giovannimu velice. Jsem opravdu velmi ráda, že o tom dnes společně hovoříme. Pro nás je jasná jedna věc. I rozpočet na rok 2013 kvůli úsporným opatřením českých států je pod velkým tlakem. V této souvislosti bych chtěla ještě jednou poukázat na to, jak důležité by bylo, abychom měli vlastní zdroje, třeba určitou daň. V době, kdy tady uvažujeme rozpoč- o rozpočtu, je důležité, abychom si stanovili cíle, a priority a proto prosím ve všechny členy výboru AGRI, aby opravdu zvážili, jaké oblasti jsou obzvláště významné na rozpočet pro rok 2013. U pilotních projektů je podle mě, by pro mě, podle mě bylo dobré, kdybychom se na výboru Agri dohodli na dvou až třech pilotních projektech, které jsou opravdu důležité. I rada by si měla zvážit, jaké priority chce zvolit a co přesně očekává od evropského rozpočtu. Není možné, aby se na Evropskou unii přenášelo čím dál tím více úkolů a zároveň eh, do rozpočtu bylo dáno k dispozici méně prostředků a ne více. Nyní již nemáme 15 členských států, máme 27 členských států a potřebujeme odpovídající finanční vybavení. Pro zemědělskou politiku potřebujeme silný rozpočet rozpočet. V této souvislosti je důležité si uvědomit, že zemědělská politika je nadále a nadále zůstává jedinou skutečně politikou, která je skutečně tedy převedena na komitální úroveň. Proto je důležité, abychom v ní zohlednili veškeré oblasti. Není možné, abychom eh, vyvolávali negativní eh, neg- efekty na rozvojovou politiku tím, že eh, dáváme subvence na vývoz. Já jsem velice napjatá, jak tedy v Dubnu nakonec to bude vypadat, až budeme mít předložený návrh rozpočtu od komise. Děkuji Ulrike. A nyní má slovo Elizabeth Jegle. Děkuji. Rozpočet byl vždy po celá léta jeden z nejdůležitějších tématů v našem výboru. Já děkuji všem předřečníkům za jejich projevy, zejména Ester. A myslím si, že tentokrát máme dobrý tým, který eh, zohlední priority výboru A kdy Ano, hovoříme tady neustále o úsporách. Úspory jsou důležité, já to respektuji a akceptuji to v národních rozpočtech. I my musíme šetřit. Ale pokud se například podívám na Spolkovou republiku Německo, tam máme státní kvotu 46% přibližně a z toho 1% dáváme předáváme Evropské unii. A zde si kladu otázku. Je to pro nás také takto důležité, či národní státy, které samozřejmě musí šetřit, i my musíme šetřit, ale máme tam určitou marži, určité rozpětí mezi tou národní státní kvoutou a tím, co se dává Evropě. A myslím si, že by bylo dobré e, znovu zvážit, jak, do jaké míry je to vhodné. Myslím si, že právě nezaměstnanost mladých lidí v širokém slova smyslu by mělo být e, jedno z našich hlavních témat a samozřejmě vedle to růst a zaměstnanost celkově. Já si myslím, že bychom v rozpočtu se měli explicitně věnovat jak venkovským, tak samozřejmě i městským oblastem, ale samozřejmě hlavně venkovským oblastem, protože mladí lidé odcházejí z venkovských oblastí a pokud tomu bude i nadále takto, tak budeme mít velké problémy a budeme potřebovat mnoho peněz v budoucnu, abychom je vyřešili. Dároveň podporuji ten přístup k malým a středním podnikům a podle mého názoru bychom to explicitně měli zaměřit na venkovské oblasti. A další věc, a souhlasím s paní Rode, musíme si zvážit, co jsou priority, co je pro nás důležité, co pro nás důležité není. A bylo by dobré, abychom se dokázali na tom na výboru shodnout, abychom hovořili jedním hlasem, abychom měli opravdu jednoznačné zemědělské priority. Pokud se nám to takto podaří, tak můžeme být úspěšní, tak jako jsme byli již v minulosti. A já si to přeji, zejména pro výbor pro zemědělství. A ještě jednou opakuji, to je jediná plně komunitární politika. Děkuji. Grazie, grazie Elisabeth, viceprezidente Siekiriesky e poi Jar. Děkuji Elizabeth a nyní pan Siekierský, pan místo předseda. A ještě rychle pan Jar. O ograničeniach budžetových. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Hovoříme-li o úsporách v rozpočtu, musíme se za měřit na to, jaká je míra úspor v rozpočtu, jaký je jejich rozsah. Pokud vím, jedná se hlavně o rozpočty pro strukturní fondy a v podstatě o oblast CCP se nejedná. Rozpočet EU, který je převáděn do členských států, to jsou rozvojové prostředky, které umožňují bojovat proti krizi. Chci se proto zeptat, kde hlavně hledáme úspory. A za další se chci zeptat, jaká je předpokládaná míra využívání finančních prostředků. Mluvím eh, teď zejména o výdajích a o plánovaných úsporách eh, v tomto a v příštím roce. Na to se ptám proto, že kdyby došlo k tomu, že bychom neměli přijatou finanční perspektivu, tak rok 2013 bude rok velice důležitý pro specifikaci nákladů a výdajů pro nastávající roky. Máte třeba nějaké odhady toho, jaký bude podíl rozpočtu na zemědělství ve všeobecném rozpočtu v roce 2013 a případně jaký tento podíl bude pro to příští sedmileté plánovací období. Pokud bychom eh, tímto totiž mohli nastínit ten rozsah těch úspor, bylo by to velice přínosné pro všechny. Děkuji. Děkuji vám, eh, pane Šekerský. Pan Jár. Děkuji, pane předsedo, několik poznámek z mé strany. Jednak děkuji zpravodajům, protože si myslím, že opravdu náš rozpočet na zemědělství je v dobrých rukou u obou zpravodajů. Nezávisle na tom, kdo bude generál a kdo je jeho vojskem. Dobře víme, že generál bez vojska pracovat nemůže. A já věřím, že to bude fungovat. A další věc, samozřejmě máme tady velice komplikovanou rozpočtovou situaci v členských státech a tu je třeba zohlednit. Samozřejmě to podporuji, protože by byl velice špatný signál, kdybychom tady podpořili ten dojem, že doma se šetřit musí v domácích rozpočtech a v Bruselu si neustále utrácejí peníze jako dříve. To je samozřejmě dojem, který nesmí vzniknout. Na druhou stranu potřebujeme eh, se k sobě chovat férově a spravedlivě. A zde prosím se pravdaje, aby si opravdu na to dali bedlivý pozor. Mně se nelíbí členské státy, které přicházejí do Bruselu s mnoha dobrými nápady na celou řadu dobrých projektů, ale eh, o financování pak nikdo nehovoří. V posledních letech čelíme tendenci, že se neustále přenáší do Bruselu další a další úkoly, ale o financování nikdo diskutovat nechce. To není možné. E, já nemám nic proti dobrým nápadům, z členských států, ať to jsou již velké projekty či další věci, ale je pro takovéto nápady třeba zajistit i financování, protože jinak to není korektní zacházení s námi. A třetí poznámka e, týká se tady rozpočtu pro zemědělství. Já si myslím, že posledních letech eh, se snažíme v této oblasti mít rozumnou politiku. Samozřejmě, my jsme komoditální politika. Eh, my v Evropské eh, unii zajišťujeme miliony pracovních dí, míst právě přímo v primární oblasti. V posledních letech jsme se stali levnějšími, ano, je to tak. Já nechápu a velice mě rozčiluje, že to média ještě nepochopila, protože i nadále píšou o e, rozpočtu pro zemědělství jako hlavní rozpočtové položce. Ne, není tomu tak. My vydáváme na zemědělství mnohem méně. E, když se to vypočte na hlavu, na obyvatele, tak se to dá na tom velice dobře procházet. A proto si myslím, že bychom měli být sebevědomí a mít jasně a sebevědomě říci, že my zajišťujeme pracovní místa a v rámci druhého pilíře rozvoje venkovského prostoru máme i nástroj pro podporu ekonomiky právě ve vevkonských oblastech a poslední poznámka, mám tady takové přání, co se týče priorit. Já bych si přál, abychom ve výboru pro zemědělství měli dostatečnou průznoc. Nechci hovořit o rezervách. Mám tím je napislit pružnost v tom smyslu, že pokud budou nutná opatření, která se týkají Eh, organizací trhu, pokud dojde ke katastrofám, tak je třeba, abychom měli dost možností na to, abychom to mohli zvládat a financovat sami z našeho rozpočtu pro zemědělství. Protože pokud toho nebudeme schopni, tak to bude trvat velice dlouho, než odpovídající prostředky seženeme a e, zhorší to naše reakční schopnost. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Pan Schmidt. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Já budu velmi stručný. I já jak, eh, si vážím přístupu pana zpravodaje. Eh, nicméně jedná se o velice důležité období pro nás, protože nám bude začínat nový víceletý finanční rámec a je důležité, aby výbor Agri byl vnímán pozitivně v tomto nadcházejícím období. Zejména se mi líbí to, co říkala paní Delang. Eh, když eh, budeme mít prioritu všechno, tak nebudeme mít vlastně žádné priority. Je potřeba zaměřit peníze eh, na věci, na které opravdu chceme utrácet a nesmíme se chovat jako malé děti o Vánocích, kdy si děláme seznam dárků, které bychom rádi dostali a pak se budeme zlobit, když nakonec nedostaneme nic. Byla to konec konců i naše skupina, která vypracovala a náš výbor, který vypracoval v podstatě eh, naprosto nedělený rozpočet, který řešil problémy lepšího sběru dat, lepšího získávání dat v celém eh, potravinovém dodavatelském řetězci. Ovšem smrsklo se to na v podstatě poznámku pod čarou, než se to dostalo do komise a ještě dnes máme stále nedostatek kvalitních a spolehlivých dat této oblasti. Pokud v komisi je eh, dojem, že nějaké téma není důležité, že neprojde, tak je potřeba o tom diskutovat. Ale konec konců my jsme demokraticky volení zástupci lidu, my máme tu zodpovědnost, takže je potřeba, abychom měli i odpovídající pravomoci. Je potřeba si zkrátka eh, promluvit s komisí, jak se bude nakládat s prioritami stanovenými v tomto výboru, tak abychom tu diskusi dobře nastavili do budoucna. Samozřejmě máte naši plnou podporu. Děkuji vám, děkuji všem. Děkuji zejména eh, panu zpravodaji. Teď dostane slovo pan ředitel Longo a poté pan Lavia. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Několik krátkých poznámek k této zajímavé rozpravě. Obzvláště příspěvek kolegy Lavia byl velice zajímavý o těch hlavních eh, pokynech a metodách. S tím naprosto souhlasíme. Je to vyvážené a je tam vyváženost mezi úspornými opatřeními, mezi tím utahováním opasku a ostatními požadavky, totiž eh, oživením ekonomiky. A myslím si, že zejména musíme ve venkovských oblastech zahlodnit právě to oživení ekonomiky, protože tam, jak bylo zde právem řečeno, jsou obyvatelé velice jaksi vystaveni takovýmto vlivům, nejsou chráněny, zejména ekonomika ve venkovských oblastech potřebuje i nadále naši podporu. Není možné ji přerušit. Návrh rozpočtu na rok 2013 budeme projednávat 25. dubna. Propracováváme různé scénáře, které odpovídají tomu, co řekl pan poslanec Lavia. A rovněž zohledníme doporučení paní de Lange. Rozpočtový proces je velice obtížný, protože jsme na konci finanční perspektivy. Ale zcela obecně vzato je to obtížné i z hlediska ekonomického kontextu, ve kterém se v současné době nacházíme. E, v rozpravě mi chyběla jedna otázka, kterou bych býval rád zodpověděl. zejména nyní na počátku roku, se to týká všech, kteří mají co dočinění se zemědělstvím. Je to otázka, zda se uplatňuje rozpočtová kázeň. Nechci tady nic předjímat, protože to se rozhodne až 21. března. Ale musím říci, že my na výboru to vidíme spíše pozitivně, že pravděpodobně nedojde k řízení z důvodu rozpočtové kázně, protože u strukturálních fondů máme na cukr 46 milionů eur a tedy jistý manévrovací prostor. To je dobrá zpráva. Nacházíme se v pokročilé fázi rozvoje venkova v rámci víceletého finančního rámce. Máme specifické požadavky, A samozřejmě, co se týče závazku na platby, tak ty požadavky jsou vyšší. Těšíme se proto na spolupráci s eh, výborem pro zemědělství, s eh, panem Laviou a s dalšími zpravodaji a doufám, že zejména na příspěvky na tyto oblasti budou zejména zohledněny. Děkuji vám každopádně mnohokrát za to, že jste mi dal prostor. Děkujeme vám, říká pan předseda, děkujeme vám za potvrzení informací. Nyní poprosím paní Delang a pana Laviu na poslední intervence. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat všem kolegům za jejich širokou podporu a chci poděkovat za prioritizaci jednotlivých bodů, které zde byly zmíněny. A chci poděkovat i komisi za to, že k nám pánové přišli a diskutují s námi. Stále si myslím e, za naši stranu, že první věc, na kterých budeme pracovat, budou právě přípravné aktivity a pilotní projekty. Právě proto je nutné tuto diskusi mít jaksi na podrobnější úrovni, a to i s komisí, abychom si stanovili nejenom priority do budoucna, ale abychom věděli, co se stalo s prioritami, které už jsme v minulosti z nějakých konkrétních důvodů, že ano, nastavili. A poprosila bych sekretariát, zda by toto bylo možné začlenit na program, abychom mohli diskutovat o rozpočtu, aby za námi přišel někdo z komise, kdo by nám vysvětlil, proč se například nic neděje v oblasti eh, marží cen? Důvod, proč je toto tak důležité pro výbor Agri, je to, když se podívám na ty různé politické frakce, které jsou zde zastoupeny, tak dříve nebo později každý z nás o této věci mluvil, což znamená, že to je téma, které má širokou podporu. Ano, byla to zpráva Bové, ale e, socialisté a EPP se na to také ptali. Já jako zpravodajka vypracuju pro kolegy přehled, kde bude uvedeno, toto jsou akce a projekty, které momentálně běží, a komise dělá to a to a to. A možná by bylo vhodné, eh, abychom se o tom i interně pobavili, protože si myslím, že to je velmi prioritní věc pro nás. Pokud máte jiné návrhy, dejte mi vědět. Děkuji. Děkuji, Giovanni. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji všem za velice zajímavou rozpravu. A děkuji také za to, že jste mi dali příležitost získat velice užitečná stanoviska pro rozpravu v příštích měsících. Dovolíte-li, rozvedl bych eh, jeden nebo dva body, které byly zmíněny. Jednak, pokud jde o pilotní projekty a přípravné akce, zde se musíme zaměřit na to, jaké máme marže v jednotlivých kapitolách vzhledem k problémům, které členské státy v této oblasti mají. Musíme se zkrátka podívat, kolik peněz v jednotlivých kapitolách je k dispozici. A tím v podstatě odpovídám panu Járovi, eh, když hovořím o flexibilitě pro eh, krizové interven, krizová intervenční opatření. Jak víte, v rozpočtu jsme nuceni k tomu, abychom si zachovali marži 300 milionů povinných výdajů pro intervence pro případ krize. A velice pravděpodobně nám to v příští finanční perspektivně odpadne vzhledem k návrhu komise. Ale pro rok 2013 tato povinná marže stále součástí rozpočtu bude. Další věc, kterou chci říct, je, že vzhledem k tomu, že se jedná o poslední rok stávajícího VFR, a zatím nemáme v podstatě definitivně schválený příští VFR, který by vypadal stejně, tak tím pádem je rozpočten, rozpočet pro rok 2013 podle stávající meziinstitucionální dohody by bohl, mohl být základem pro jakési prodloužení víceletého finančního rámce, pokud nedojde k jednomyslnosti v radě ohledně nového VFR což by znamenalo, že rok 2013 by byl základním rokem pro eh, inflační, inflační přirážku. A dovolíte-li ještě jeden poslední bod k prioritám zmíním. V posledních dvou rozpočtových řízeních, která jsem sledoval ve výboru pro rozpočty a v rámci dohadovacích výborů, rada na konci vždy měla určité omezené platby a dala nám přesný limit, aniž by přesně řekla, kde máme provést úspory. A my jsme poté vypracovali pokyny, kde to bylo uvedeno. Eh, v podstatě teď říkáme, že kdyby rada Eh, rada přišla s návrhem nižšího navýšení, než jak to přednesla komise podle svých odhadů, tak by rada musela říci, kde ty úspory se mají objevit. A musela by tím pádem převzít odpovědnost za takové úspory. Nakonec chci říci, eh, chci ještě jednou poděkovat všem kolegům eh, za diskusi, protože diskuse eh, s jinými výbory na tato téma je velice důležitá z našeho hlediska. Když dovolíte, chci zdůraznit důležitost tohoto výboru. Tento výbor dělá velice důležitou práci, která významným způsobem přispívá k rozpravě, která se odehrává a velmi mi pomáháte. Těším se na budoucí diskusi. Děkujeme vám, pane Lavio, říká pan předseda, děkujeme také všem účastníkům diskuse a nyní se eh, pokud, pokud tedy postoupíme dál v této věci, bude to velmi pěkné. Nyní a všem postoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Máme zde Jamesa Nicholsona, který má na starosti bod 10 a 11, budeme je projednávat společně. Jde nám o zrušení nebo změnu směrnice 64 432 EHS rady, pokud jde o počítačové databáze, které jsou součástí sítí dozoru v členských státech. To je tedy bod 10 a poté budeme hovořit o eh, o nepovinném označování hovězího masa. Slovo dostane pan Nicholson. Máme zde přítomnou celou řadu odborníků z komise. Předesílám, že termín pro projávání pozměňovacích návrhů pro oba tyto, obě tyto stanoviska je 29. března 2012 ve 12 hodin, to znamená jenom pár dní. Slovo má pan Nicholson. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Jak říkáte, je to má odpovědnost, já ji přijímám velice rád. Přijímám zodpovědnost eh, připravovat stanoviska k označování hovězího masa, a k počítačovým databázím eh, v síti dozoru v členských státech. Jsou to návrhy velice zajímavé, zejména ten návrh o počítačových databázích. Dovolte mi nejprve schrnout, eh, k čemu došlo v oblasti označování hovězího masa, eh, Hlavním, ná, hlavním záměrem tohoto názoru je uznávání elektronické identifikace jako jednoho efektivního způsobu identifikace e, skotu. Je to v podstatě reakce na technologický pokrok a vzrůstající podíl používání tohoto typu označování v Evropě a i v třetích státech. Tento návrh eh, rovněž cílí na to, aby se zavedly harmonizované technické standardy a normy, tak aby používání elektronického identifikačního kódu mohlo být využito plným potenciálem. Návrh komise je takový, že EID, elektronická identifikace, by mohla být dobrovolná na úrovni jednotlivých farem, nebo že si členské státy mohou zvolit eh, mohou zvolit, že tato opatření budou povinná. Já podporuji tento přístup. Znamená to, že zemědělci, kteří budou mít výhody, eh, budou prospívat z této technologie, tyto výhody získat mohou. Zatímco jiní operátoři, kteří možná nebudou mít stejný prospěch, nebudou nuceni se touto cestou vydat. Mé pozměňovací návrhy k této věci odrážejí můj názor, tom smyslu, že tady podporuji tento přístup. Nicméně jsem před, předložil eh, rovněž pozměňovací návrh, který vylučuje Scott narozený před rokem 1998 eh, kde tedy není ten požadavek na identifikaci a, eh, a zavádíme zde možnost dvojího označení, což je v podstatě jenom rozšíření stávající praxe. Pokud jde o odstranění těch ustanovení o nepovinném označování hovězího masa. E, zde komise navrhla odstranit tyto požadavky. E, což v podstatě jsou e, což v podstatně hovězí maso dostupné v obchodech a supermarketech od skotu, který je krmen trávou. V současnosti je nutné eh, zažádat komisi prostřednictvím členského státu, než se takové označení na mase objeví. Nicméně je pocit, že tento proces je příliš byrokratický, příliš, je, je přílišnou zátěží pro producenty a nepřináší dostatečnou přidanou hodnotu pro spotřebitele, která by tento zdlouhavý proces opodstatnila. Proto vítám tento krok, který je krokem snížení administrativní zátěže, a vyjasnění označování. Spotřebitelé si mohou být jisti, že se nejedná o rozmělňování pravidel, eh, protože existuje jiná legislativa, která eh, přesně pokrývá tuto oblast, například poskytování eh, aktuálních informací spotřebitelům, což je téma, s kterým jsme se zabývali nedávno. Je to stanovisko pro výbor Envy. Teď to druhé stanovisko počítačové databáze součástí sítě dozoru v členských státech. Jedná se o technický návrh komise, který doplňuje návrhy, o kterých jsem právě mluvil, pokud jde tedy o zavádění elektronické identifikace jakožto oficiálního identifikačního prostředku pro Skot. Tyto počítačové databáze se zabývají v podstatě systémem v eh, součástí sítí dozoru, které členské státy mohou používat v souvislosti s identifikací skotu. Tento návrh v podstatě pouze přidává referenci na eh, elektronické označování v souvislosti s počítačovými databázemi. Já jsem k tomuto návrhu nepředkládal žádné pozměňovací návrhy. Eh, myslím, že bude velice zajímavé vidět, jak jaká proporce eh, zemědělců zaujme, převezme nové elektronické identifikační systémy. Doufáme, že eh, se pořizovací náklady této technologie sníží a bude to atraktivnější možnost pro mnoho zemědělců. Je to jednoznačně prostředek, kterým se zjednoduší život zemědělcům, zejména těm, kteří momentálně plánují výstavbu nových budov. Je to technologie, kterou by bylo vhodné převzít. Eh, takovéto elektronické systémy nám do budoucna budou velice užitečně sloužit, zejména v oblasti exportu do třetích zemí, které mohou požadovat, abychom my takovéto systémy využívali. Nicméně se jedná zatím o opatření dobrovolné. To nám možná ukazuje, že se komise poučila z toho kontroverzního tématu CPID eh, a já se tímto těším na všechny návrhy a komentáře, které poslanci předloží k tomuto tématu. Děkuji vám za slovo. Děkujeme za prowadzenie przekazano informację. Jako pierwsza zabierze głos pani poseł. Děkuji vám e, za tuto prezentaci a teď e, chci dát slovo prvnímu řečníku panu Garciowi Perezowi, a potom paní Reimers. Děkuji, pane e, předsedo, děkuji také panu Nikolsnovi za tento dokument, který nám teď popsal. Já bych se chtěl k některým bodům vyjádřit. My nesouhlasíme s rozhodnutím komise ukončit dobrovolný systém označování hovězího masa. Rádi bychom provedli revizi, ale nemyslíme si, že je vhodné ten systém rušit. Ten systém je eh, dobrovolný. Od té doby, co byl zaveden, se trh s hovězím masem eh, dále eh, vyvinul a proto musíme si nechat provést hodnocení. Španělský trh je podle mě velmi efektivní a v podstatě je to samotný sektor, který chce regulaci těchto eh, záležitostí, takže je na čase ten systém zrevidovat. Na druhou stranu si nemyslíme, že to administrativní zátěž by měla být větší než výhody, které z toho označení eh, vyplývají, protože jinak by ten sektor o to také nežádal. Současná patření nejsou dostatečně ambiciozní a konkrétní a proto bychom byli rádi, kdybychom zaujali k tomu horizontální přístup, podobně jako v sektoru s vejci a drubežím masem. Tento veri, eh, vertikální přístup je už popsán eh, v nařízení o společné organizaci trhu a my si myslíme, že je potřeba na to odkázat, podobně jako na další horizontální nařízení. Dále si myslíme, že bychom měli mít obecný právní rámec pro dobrovolné systémy označování na trhu s masem, ale eh, neradě bychom, eh, aby došlo k rozstříštění vnitřního trhu. Děkuji vám. A teď Rita Reimers. Já také. Děkuji. Nejdříve chci říct, že vítám, že komise eh, chce zapracovat moderní technologie do nařízení. Chci ale jasně poukázat na to, že na začátku by mělo zůstat u dobrovolnosti, zejména u elektronické evidence se schotu, protože elektronická evidence má i nadále své nedostatky. Není tomu tak, že by to bezchybně fungovalo, to elektronické označování. A proto bych tedy nevítala kdybychom eh, umožnili členským státům, aby to zavedli jako povinnost, protože potom při kontrolách by zemědělec neměl možnost, jak procházet, že to má řádně označeno, když selže elektronický systém. A ten problém toho elektronického označování eh, je v tom, že to nemůžeme mm, zkontrolovat přímo eh, v rámci farmy a dívat se když na uši, ne, potřebujeme odpovědět čtečku a když tedy dojde k chybě, tak to může e, se objevit až později, proto potřebujeme pružná opatření i v rámci toho nařízení o kontrolách a také určitou tolerant, možnou e, přijatelnou chybu kvotu chybovosti. Samozřejmě je dobré zavádět moderní označovací systémy, ale nejdříve na dobrovolné bázi, tak abychom měli akceptovatelnost v zemědělských podnicích, aby se s nimi mohli zemědělci seznámit a vymítit chyby a teprve, až to bude skutečně fungovat a kvota a chybovost bude opravdu nízká v těchto systémech, tak teprve potom eh, budeme mít otevřené pole pro to, abychom to mohli zavést jako povinné. Kdybychom nyní řekli, že dáme členský státu možnost to zavést jako povinné označování, tak si zdvihne velký odpor v praxi. Když nyní procházím například hestaj s avězním dobytkem, tak mohu přesně tím, že se podívám na zvíře, zjistit, zda je správně označeno, zda prostě má tu ušní značku nebo ne. Když to bude elektronické označování, tak musím vždycky se skenem, se čtečkou ke zvířeti a podívat se tedy na to, zda je označeno či ne. A otázka je, zda to tady bude fungovat. A pro zemědělce to znamená více práce, ne méně práce. A e, e, zemědělec musí počítat, že kontrola ze strany EU může přijít kdykoliv a proto je třeba být opatrný v této věci, celý systém zavést, ale pouze na dobrovolné bázi, tak aby to zemědělci na to zvykli, mohli to akceptovat. A myslím si, že bychom měli vést dialog eh, se zemědělci, namísto toho, abychom jim to prostě vnutili se zhora, či dovolili členským státům, aby jim to vnutili se zhora. Protože zemědělci mají velký zájem o moderné technologie a rádi je používají, ale pouze v případě, že skutečně fungují. Děkuji. Děkuji, bardzo proszę paní poseł Elizabeth Kostinger. Kastinger, Kestinger. Děkuji mnohokrát a děkuji Jamesu Nicholsonovi za jeho informace o tomto tématu. Myslím si, že právě my jako eh, poslanci ve výboru pro zemědělství bychom se měli soustředit na to, zda je produkt vysledovatelný, správně označený. Ten návrh toho dobrovolného označování je jistě důležitý, je to důležitý krok směrem k našemu cíli. Já osobně jsem proti zrušení ustanovení o nepovinném systému označování. My v Rakousku jsme to již realizovali, provádíme to, máme tam čtyři různé iniciativ, iniciativy uvádění na trh, které se zakládají na tomto dobrovolném systému označování, fungují velice dobře a jsou oblíbené eh, u spotřebitelů ve velké míře. A proto si myslím, že Tady jasně vidíme náklady a užitek. Pomocí několika příkladů se nám to jasně ukázalo a vypadá to dobře. A e, Samozřejmě jsem proto, abychom snižovali byrokratickou zátěž pro zemědělské podniky. E, tedy je nutné, aby veškerá opatření byla realizovatelná. A navzdory tomu je samozřejmě třeba, abychom měli e, kontrolní systémy, které budou fungovat tak, aby vše řádně pracovalo a fungovalo, aby nemohlo docházet ke zneužívání. Co se týče eh, využívání elektronické evidence skotu, tak jsem to mění stejně jako předřečník, že je třeba zde se soustředit na to, aby chybovost eh, nepostihla eh, zemědělce samotné, nebo ty možné chyby, které se tam mohou objevit v tom systému. Protože pokud technologie ještě není dostatečně vyzrála, mm, tak to nebezpečí tady je a proto plně podporuji to, co řekl zpravodaj v tomto ohledu. Děkuji. Děkuji, paní posel. A teraz głos zabierze... Děkuji. A teď pan Agnew. Děkuji. Já bych chtěl podpořit všechno, co právě říkala paní Reimers. Eh, tady sama provozuje zemědělský podnik a myslím, že se to, že to je jasně vidět, všechno, co říká, dává smysl. Pokud máme z toho dobrovolného systému dělat systém povinný, tak eh, to skončí katastrofálně. Myslím, že si to, eh, že to tak nemůžeme eh, určit, dokud si nebudeme naprosto jistí, že ten systém dobře funguje. Myslím si, že zemědělci a velcí producenti dobytku e, jsou schopni to zajistit, všechny ty požadavky, a ti budou sami monitorovat, budou to ti kanárci v dole, kteří dají najevo, pokud s tím budou nějaké problémy. A pokud oni ho budou obecně aplikovat, tak možná potom k tomu přistoupit můžeme, ale v tomto okamžiku je to naprosto neprůchodná věc. Děkuji bardzo. Mám... Já vám děkuji. Někdo další už se nehlásí a proto bych chtěl poprosit zástupce komise, aby se k tomu vyjádřil. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Já vám eh, děkuji, pane předsedo, děkuji eh, všem, kteří vystoupili v diskusi, jsou pro nás velmi užitečné, my to se budeme snažit zohlednit. A teď eh, mi dovolte, abych se zmínil o tomto systému identifikace. Máme tady také kolegu eh, z příslušného oddělení Evropské komise, který eh, vám rád odpoví na ty techničtější detaily. Já chci se jenom zmínit o několika bodech týkajících se elektronické identifikace. Například někteří poslanci říkali, že ten dobrovolný přístup eh, by se měl změnit na povinný, nebo že komise chce, aby se měl na povinný. Také tady bylo zmíněno, že by mm, měla lépe probíhat eh, konsultace se zainteresovanými stranami a že bychom neměli používat zemědělce jako pokusné králíky u této technologie, dokud se nejsme jistí, že je dostatečně spolehlivá. A já bych pouze chtěl na vyjasněnou říci, že ten eh, dialog už začal. A to právě proto, abychom zabránili eh, nějakým větším problémům. A rozhodně konsultujeme se všemi zainteresovanými stranami. Například v říjnu jsme měli takové konsultace se všemi, kde jsme s nimi probrali všechny tyto věci týkající těch technologií a snažili jsme se zohlednit jejich praktické zkušenosti. A Samozřejmě teď nemohu zacházet do velkých podrobností, ale jeden z hlavních závěrů, ke kterému jsme dospěli, byl ten, že současná technologie RFID, e identifikace na základě radiofrekvencí, jsou naprosto vhodné pro to, aby se eh, používaly i u dobytka. Už máme studie z některých členských zemí a z některých výzkumných ústavů, které to potvrzují. A druhý závěr byl následující. Nejdůležitější věc je zajistit vysokou míru přesnosti. Tak, aby to odpovídalo kvalitě, na kterou jsou zvyklí. Někdy se objevují pochybnosti eh, z jiných eh, oblastí, z jiných chovů, ale právě proto je dobré vést eh, dialog se zemědělci. Chci vás ujistit o tom, že Evropská komise by se rozhodně nikdy neuchyla k tomu, že by používala zemědělce jako pokusné králíky k, pro nějaké technologie. Tento systém už se používá u, u konňů a ryb a dalších, takže si myslím, že ho klidně můžeme využívat i u dobytka. Byli bychom rádi, aby hlavně tento sektor byl co nejkonkurenceschopnější, protože hlavní producenti hovězího na světě, jako je Argentina, Kanada, Austrálie, už tento systém eh, zavádějí nebo zavedli. A my bychom to také měli zohlednit, eh, pokud nechceme, aby náš eh, sektor s ovězím masem nezaostával, aby ta technologie používaná byla co nejpřesnější a nejspolehlivější. Doufám, že jsem tím zareagoval na připomínky které tady zazněly a s vaším svolením, pane předsedo, bych chtěl ještě k těm zbývajícím technickým otázkám před slovo svému kolegovi. Bardzo proszę. Thank you, Mr. Chairman. Just to complete, I uh, would like to thank Mr. Nicholson for his... Uh... Ano, já bych chtěl také zareagovat na to, co tady zaznělo. Vysvětlení našeho návrhu je následující. Systém označování jsme zavedli v reakci na krizi způsobenou BSE, krav. Už teď není eh, tento systém aktuální. Je potřeba, aby ho vizí sektor s vizí masem podle stejným pravidlům jako ostatní druhy masa, jako je drůbež, vepřové a další Myslím si, že Štojbrová skupina pro odstraňování eh, zbytečné administrativní zátěže to nějak eh, nekritizovala, nebo to kritizovala, pardon. Vím, vím že některé členské státy se zdráhají to ukončit eh, tento systém, ale je vlastně prostě čit o tom, že to všechno bude upraveno patřičným způsobem a že samozřejmě to členské státy budou moci dále se zachovat podobě svých národních systémů. Byly tady zmínky o standardech na trhu s vejci a drubežím masem, což je ale něco jiného než eh, to, o čem se tady eh, dnes hovoří, takže ty systémy se do značné míry neodpovídají nebo nekorespondují. Zrušení tohoto systému u hovězí masa znamená, že se to tím přizpůsobíme podmínkám i u jiných druhů masa. Bardzo Děkuji vám. Pan zpravodaj, eh, bych tomu ještě chtěl něco říci? Mimo mikrofon. Bylo to velmi eh, zajímavé. Asi to není úplně eh, nejatraktivnější téma a nezbuzuje to až tak živou diskusi. ale já pro na vědomí, eh, co tady bylo řečeno. Budu se těšit na vaše pozměňovací návrhy. Já si vzpomínám na nemocněný krav a na to, že zemědělcům se nelíbil ten přechod na nový systém. Že tehdy bylo možné fyzicky vidět eh, to registrační číslo, teď neví, proč eh, se to zase má měnit. Možná, že až technologie se zlepší a zlevní, tak eh, na to bude vhodná doba. Určitě k tomu jednou eh, dojde, ale já nevím, jestli k tomu dojde zítra nebo za pět let, ale určitě to jednou nastane, až se podaří dostat cenu té technologie na rozumnou úroveň. Ale nemělo by to být vynucováno. A myslím, že si to tempo mají určovat samotní producenti. Takže ještě jednou vám děkuji za vaše připomínky a tě budu se těšit na vaše pozměňovací návrhy. Děkuji bardzo, popravky. Děkuji. Eh, Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů 29. března v poledne. Myslím, že bychom se také měli zabývat eh, tím, kolik budou stát všechny tyto změny počítačových systémů a databází a jak se to projeví po eh, roce 2013 a určitě k tomu ještě bude čas. A teď eh, se dostaneme k následujícímu bodu na našem programu, který eh, se přesunul z odpolední části. Vším je to věc, kterou zabýváme často. Týká se to ochrany zvířat během přepravy a já bych chtěl tímto předat slovo panu Vojčechovskému, panu Pravodaj. A... Děkuji vám, dámy a pánové. Měli byste před sebou mít návrh eh, zprávy. kterou jsem připravil ve spolupráci se stínovými zpravodaji. Všem bych chtěl tímto poděkovat za jejich spolupráci. Odkazujeme tady na sdělení Evropské komise o implementaci ustanovení směrnice, pardon, nařízení o přepravě zvířat z roku 2005. Už máme hodnocení nebo posouzení, jak toto nařízení funguje. To hodnocení je spíše kritické. Chtěl bych vás upozornit na hlavní otázky, které se tady objevují. Zpráva Evropské komise ukazuje, že dlouhé vzdálenosti při přepravě zvířat ještě vzrůstají v porovnání s tím, co se očekávalo v době přijímání tohoto nařízení. Tehdy panoval dojem, že počet takto, eh, počet přepravy nebo počet případů, kde je potřeba přeprava do vzdálenosti, nebude tak velký. U prasat například došlo k nárůstu o 70%, takže čím dál tím více zvířat se před celou Evropu přepravuje na dlouhé vzdálenosti. A hlavním eh, smyslem toho nařízení bylo omezit počet přepravovaných zvířat. Tak to je jedna poznámka, kterou jsem vám chtěl říci. A dále chci říci, že Evropská komise se snažila odhadnout eh, náklady na přepravu zvířat, ale ty náklady jsou vykládány velmi úzce. Musíme si také uvědomit, že u přepravy na, dlouhou, na dlouhé vzdálenosti to zahrnuje i různé další náklady, například na životní prostředí, eh, údržbu komunikací a stejně tak to má také vliv na cenu masa. Takže tyto dlouhé převozy se v ceně masa také projeví a rozhodně není a zájmu ani spotřebitelů, ani chovatelů, aby se zvířata přepravovala takto daleko. A bylo by určitě lepší, kdyby kapacity pro zpracování masa byly co nejblíže chovatelským podnikům. To se týká zejména odlehlejších venkovským oblastem. A také by bylo lepší, kdyby se přepravovalo spíše už maso zpracované než živá zvířata, která tím tou přepravou potom trpí. To by také bylo lepší a to jsou všechno body, které, na které upozorňuji ve své zprávě. Potom tady je trochu diplomaticky sformulovaný návrh nebo doporučení, abychom se vrátili k zkrácení doby přepravy na jatka. Myslím, že ti, kteří o to mají eh, zájem, když přepraví například eh, zvířata určená na sport, tak ty zvířata přepraví velmi rychle, protože to v jejich zájmu, ale u jatečních zvířat tomu tak není a proto by bylo dobře, kdyby ty podmínky byly co nejlepší. Ta, ty podmínky jsou sice dobře, ale dohled nad tím až tak dobrý není. současnosti také nastala trochu nová situace v tom smyslu, že se podařilo nazbírat dostatek podpisů pro usnesení 49, takže by mělo dojít k hlasování o omezení eh, té přepravy zvířat na 8 hodin. Takže mm, myslím, že dojde k eh, prosazení tohoto požadavku a sníží se délka přepravy na 8 hodin. A to by se v naší právě také mělo projevit. Už jsem také slyšel od některých kolegů z odlehlejších oblastí, že by měla být možnost přijímat výjimky, ale musíme si eh, uvědomit, že jde o dobré životní podmínky zvířat. Ne, se zvířaty nemůžeme zacházet jako se s nějakým eh, zbožím. ale jsou to živé bytosti. A kromě toho eh, daleká nebo přebrá na dálku prodražuje maso. Tolik tedy k, na úvod ke své zprávě a těším se na vaše připomínky. Děkuji panu Vojčechovskému a nyní zahajuji rozpravu. Chci vás ještě krátce informovat o tom, že Sekretariát eh, předložil tabulku, která se týká přepravy zvířat. Eh, tato tabulka byla právě dokončená, dostanete ji k dispozici. A u každého druhu zvířat je uveden počet eh, kusů, počet zvířat, které jsou v Evropské unii přepravovány. Tím máme celé jasný přehled o tom, o čem zde chceme debatovat. Myslím si, že Pan zpravodaj s tím bude jistě souhlasit. Například zde 30 milionů prasat. Živých prasat, která jsou přepravována. Jedná se opravdu o miliony kusů hovězího dobytka a dalších druhů zvířat, které cestují po Evropské unii. Nejdříve Michel Danton a potom Brita Reimers, prosím. Děkuji, já bych chtěl poděkovat eh, panu Spravdovi za prezentaci zprávy. Je to téma, které je velmi mm, delikátní, jak už také připomněl pan předseda, vzhledem eh, k tomu vysokému počtu zvířat, které jsou přepravovány po celé Evropě. Já celkově s touto zprávou souhlasím, ale výbor pro venkovské oblasti kritizuje náklady na administraci tohoto systému a požaduje zjednodušení. A požaduje také více subsidiarity. Nicméně v té zprávě, která je nám tímto navrhována, zejména u odstavce 3 a 10, se vychází eh, z toho, že se ta administrativa ještě eh, stíží a eh, zkomplikuje v případě eh, směrnice nařízení eh, implementace provádějí členské státy. Jakým způsobem potom komise provádí kontrolu mm, je politickým rozhodnutím a je to každodenní eh, všední věc. Já si myslím, že my nejsme komise a naším úkolem není vybízet k přijímání další byrokracie a komplikování systému. Je potřeba se postarat o to, abychom Eh, měli dostatečně funkční systém, který eh, půjde lehce kontrolovat. Komise si bude muset, eh, nebo tady se kritizuje, že komise se vyžádala informace od jatek a od producentů, ale od koho jiného by ty informace, ty údaje měla získávat? Potom je na nás, abychom našimi vlastními prostředky si zjistili, jestli ty informace odpovídají nebo ne, ale přece nemůžeme spochybňovat systematicky všechny ekonomické subjekty, kteří poskytují informace o své činnosti na vnitřním trhu. E Děkuji Michelovi a nyní Brita Reimers. Děkuji. Nejdříve bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za jeho návrh zprávy. Máme jeden všeobecný problém a totiž že evropská legislativa je v členských zemích nedostatečně prováděna. A to je přesně i ten případ přepravy živých zvířat. E, neuplatňuje se to tak, jak by mělo. Máme stávající legislativu, nařízení, ale neuplatňuje se to. A proto je důležité, abychom se soustředili na provádění současných směrnic. E, my potřebujeme, aby ty staré zákony byly prováděny. A teprve potom můžeme zvažovat o tom, jak budou vypadávat nové zákony, nové směrnice. Dokud ty staré směrnice nebudou prováděny, tak nebudeme mít úspěch ani s novými směrnicemi. A diskuze pouze o době přepravy mi připadá příliš uh, zjednodušená. Mně jde hlavně o to, abychom zohlednili i kvalitu přepravy. Kdyby zvířata byla přepravovávána kvalitně, tak je prokázáno, že, a to vědecky, že pro zvířata je to snesitelné, aby byla přepravována. A další věc, nesmíme zapomínat za to, že pouze to omezení na dobu postihne zejména malé podniky které, které přepravují menší počty zvířat. Oni se musí potom slušovat s jinými zemědělskými podniky a Doba přepravy začíná ale tím, že se naloží první zvíře. Tedy pokud se sloučí několik zemědělských podniků a mají společný transport, tak eh, než vůbec se naplní to vozidlo, tak se vlastně mm, velká část doby transportu ji vyčerpala a teprve potom oni mohou tedy vyslat vozidlo na jatky. A to se týká nejenom členských států, které jsou někde na ostrově nebo v horách, to se může týkat členských států, které jsou osídleny méně hustě a tam opravdu se dosáhne té doby 8 hodin velice rychle, dříve než vůbec eh, zvířata se začnou přepravovat směrem k jatkám. To je něco, co je třeba zohlednit. A větomat se tomu opravdu do detailu, abychom to měli podložené odborně a vědecky. Další věc je důležité dát možnost zemědělců se účastnit na trhu a to tedy znamená, že, si musí, že musí mít možnost si vybrat mezi různými jatkami. A pokud omezíme doby přepravu, tak to bude k tomu, že některé podniky vůbec nebudou mít možnost si vybrat svá jatka, protože v regionu například existují pouze jedna jatka a jiná ne. A tím dojde k nepřímé monopolizaci poptávky toto je důležité zohlednit a nalézt na to odpovídající odpověď. A když se jedná o to, že doba přepravy vyvolává stres, stres z přepravy eh, nevzniká pouze časem, čas je jeden z mnoha faktorů. Tam jde opravdu zejména o tu kvalitu. Pokud jsou zvířata přepravováme kvalitně a v současné době máme celou řadu dobrých předpisů, kdybychom je opravdu správně realizovali a kontrolovali, tak bychom tím dosáhli mnohem více než tím, že budeme měnit stávající legislativu. Kritéria, která máme pro přepravu, se zakládají na vědeckých poznatcích. Nesmíme také zapomínat na to, že pokud na, zavedeme těch 8 hodin, tak je třeba ta zvířata také eh, z nákladního vozidla potom vyvést ven. Tam tráví také určitou dobu, než dojde k tomu, že jsou zvířata vyvedena a to je pro ně taky stres. Rovněž stres, ve kterém, eh, kde tráví tedy určitou čas jinými zvířaty a nemohou se hýbat hm, a tak dále. Zvířata tam nečekají klidně, pro ně je to stres. A zde je třeba rovněž zohlednit chování zvířat a to, na co jsou zvyklá. A proto si myslím, že tato kampaň za těch 8 hodin je velice zjednodušena. A pokud budeme upřímní, tak si musíme říci, že všichni, kteří požadují a podporují těch 8 hodin, tak to jsou lidé, eh, kterých bych se zeptala, jak to tedy potom bude vypadat, když potom v regionu chceme etablovat nějaká nová jatka. A já bych si tedy přála, aby to lidé opravdu se zasazovali o to, že budeme mít v regionech dostatek jatečních podniků. Protože přesně to lidé, kteří jsou pro těch 8 hodin, jsou proti zavádění nových jatek. Takže pozor, tady je velký rozpor a já si přeji tedy od těchto lidí odpověď, jak si to představují. Když je tedy někdo pro eh, kratší dobu přeplav, tak by se měl aktivně snažit o tom, aby byl dostatečný počet jatek v regionech a aby to podporoval, a to nejenom slovy, ale stejně tak jako v době pře- v, v, tématu přepravy zvířat, aby to tedy podporoval přímo aktivně na místě. Tolik z mé strany k tomuto tématu a myslím si, že tuto diskuzi jistě budeme vést dále a e, že budeme mít e, řadu pozměňovacích návrhů. Děkuji. A Brita, Děkuji Britě. Výborně, ještě jednou děkuji. A slovo má naší řečnice. Děkuji mnohokrát e, panu zpravodaj za představení hlavních směrů tohoto návrhu zprávy. Dovolte mi začít hodnocením. V podstatě souhlasím s tím, co říkala paní Reimers na začátku své intervence. Myslím si, že to nejdůležitější zde je to, že současná legislativa by nám měla poskytnout všechny dostupné nástroje k tomu, abychom mohli zajistit její náležité provádění. Nejde o to hledat nové standardy, nové normy, nová pravidla. Jde o to plně aplikovat to, co už máme. Faktem je, že tomu tak zatím není. A musíme najít způsob, jak to zajistit, to znamená, jak zajistíme plné vynucení plnění současné sady pravidel. V předchozích rozpravách jsem hovořila už celé řadě věcí, teď mi dovolte zaměřit se na dvě věci. Pokud jde o tu osmihodinovou kampaň, Eh, pan zpravodaj říkal, že už je psaná deklarace, která sebrala potřebné podpisy a tak dále. To je všechno pravda. Samozřejmě tyto iniciativy jsou velice důležité, ale na druhou stranu musíme myslet také na to, zda to náhodou neznamená, že v podstatě vykotláváme tu debatu, která jinak probíhá zde v tomto výboru, protože to bude znamenat, že budeme muset přepracovat mnoho naší práce. Já si myslím, že ta debata by měla probíhat zde ve výboru Agri a přesně zde by měly probíhat ty výměny názorů a celý ten myšlenkový proces. A na základě takovýchto výměn názorů bychom pak měli dospět ke společnému stanovisku. Jinak se v podstatě naše práce znehodnocuje, protože trávíme čas tím, že sbíráme podpisy pro nějakou kampaň, místo toho, abychom zde hledali věci, které zajímají nás všechny, abychom diskutovali o věcech, které e, jsou na pořadu jednání. Takže v podstatě říkám to, co jsem říkala v minulosti. Pro těchto 8 hodin není žádný právní základ, který by říkal, že toto je ta nejlepší možnost. Jsou případy, kdy ano, je to velmi dobré pro určitá zvířata, ale objeví se nutně i případy, kdy je to kontraproduktivní. A nebo to bude potřeba zcela změnit. Zkrátka, možná pro nějaká zvířata je maximum 3 hodiny a ne 8 hodin, takže právní základ pro to opravdu není. A pak ještě jedna věc. Ráda bych, aby mi to někdo, pokud je to vůbec možné, vysvětlil. Proč hovoříme o 8 hodinách pro zvířata, která jdou na porážku? Kdybychom mluvili o 8 hodinách, pro přepravu zvířat jako takovou, tak to přece platí pro všechna zvířata a ne pouze pro zvířata, která jdou na porážku. Tomu nerozumím. Nevím, jestli se nějak snažíme vylepšit poslední hodiny života těchto zvířat, která mají být poražena, nevím, ale ráda bych, aby mi to někdo, aby mi to někdo vysvětlil. Proč se těch 8 hodin má vztahovat pouze na zvířata, která jedou na porážku? Protože pokud to bude to řešení, které budeme na konci mít, musíme pro ně mít právní základ a tím pádem by to muselo platit pro všechna živá zvířata a nejenom pro ta, která na porážku jedou. Tak, teď ještě jedno téma. Velice často se zmiňují takzvané sociální náklady eh, eh, tohoto opatření. Já chápu náklady hospodářské, chápu náklady environmentální, ale chtěla bych, aby mi někdo vysvětlil, proč teď hovoříme o sociálních nákladech. A to už se dostávám na konec. Dovolte mi ještě říci, že si myslím, že je velice důležité zohlednit velice specifickou situaci některých zeměpisných oblastí v Evropě. A o tom už jsme také hovořili. Hovoříme například o členských státech na okrajích Evropské unie, které jsou daleko více zasahovány iniciativami, pokud jde o oblast dopravy obecně, a nakonec mi dovolte říci jen, že doufám, že prostřednictvím procesu podávání pozměňovacích návrhů se nám podaří dosáhnout kompromisního stanoviska, které nám umožní vylepšit stávající legislativu v této oblasti, stávající legislativu v oblasti dobrých podmínek pro zvířata. Děkuji. E Děkuji, nyní má slovo paní Paulson Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji mnohokrát panu Vojčechovskému za dobře odvedenou práci. Mluvíme o velice citlivém tématu a o celé řadě důležitých faktorů v této věci. Často to jsou věci, o kterých jsme nediskutovali podrobně, například otázky zdraví, otázky rizika šíření chorob během dlouhých eh, dopravních tras u zvířat. Je zde jedna důležitá věc, na které se asi všichni shodneme. Bylo by asi lepší převážet maso, než živá zvířata jako taková. E, pokud mluvíme tedy o těch dlouhých trasách samozřejmě. A pak se musíme také e, vyjádřit k tomu problému lokálních versus regionálních jatek. Zde by, myslím, bylo nejvhodnější vypracovat iniciativu, iniciativu tohoto výboru, abychom k tomu přistupovali jaksi z jiného úhlu pohledu. Eh, já sice chápu to, v čem spočívá ta debata těch lokálních versus regionálních jatek, problémů je tu celá řada, ale eh, existuje dost, dosti značných výhod sítě vytvořených malých lokálních jatek. Nejde pouze o prospěch zvířat, ale jde i o rozvoj venkova, pracovní příležitosti ve venkovských oblastech a e, hovoříme také o přidané hodnotě, pokud jde o kvalitu. Myslím si, že existuje potřeba lepší kontroly, lepšího dohledu, potřebujeme lepší vynucování plnění pravidel, potřebujeme dostat k dispozici více prostředků, tak abychom mohli náležitě kontrolovat kontrolní opatření v členských státech, tak potřebujeme, dejme tomu, takovou FBI, eh, když to mám přirovnat k něčemu, eh, na eh, dobré podmínky, dobré životní podmínky pro zvířata. Možná, že by to chtělo nějaký úřad vytvořený přímo v členských státech. Já si tady nejsem jistá, jestli toto je to nejlepší nebo nejnutnější, ono konec konců členské státy jako takové jsou zodpovědné za vytváření příslušných autorit, příslušných úřadů, které toto mají na starosti a ve většině případů tyto úřady fungují. Takže nevím, jestli je třeba zasahovat do administrace členských států a provádět regulaci na této úrovni. Nicméně je zde jedna věc, která nám chybí, a to, je, to jsou monitorovací systémy prostřednictvím GPS satelitních systémů. To zatím nebylo implementováno a to se musí prostě, eh, to se musí implementovat co nejdříve. A pak je tady jedno politické téma, které je velice ožehavé a je to něco, kde musíme našlapovat velice opatrně eh, a to proto, že máme více než jeden milion podpisů v té kampani na maximální 8-hodinovou dopravní dobu. Na to nesmíme zapomínat a právě proto musíme společně vypracovat velice dobrý kompromis. Musíme nalézt tu velejemnou rovnováhu mezi reálnou skutečností a mezi tím, co bychom chtěli. I já jsem podepsala tuto petici za maximální 8-hodinovou předpravní dobu, ačkoliv vím, že v praxi to asi není nejrealističtější nebo nejrozumnější opatření, které můžeme zavést. Ale jak říkám, musíme být opatrní a já bych tedy navrhovala, jak říkám, abychom soustředili tvorbu kompromisu na něco, co bude fakticky podloženo. Musíme si promyslet, jaké máme, jaký máme stupeň vědeckého poznání v této oblasti a na to musíme stavět. Eh, expertní výbor EFSA říká, že 8 hodin je absolutní maximum. Ovšem jako maximum to není doba vhodná, protože hovoříme o různých druzích zvířat, o různém věku zvířat a kromě toho jde hlavně o podmínky, za jakých ta doprava probíhá. To je ten decizivní faktor, eh, který určí, ten prospěch, ty životní podmínky zvířat. Takže i krátké cesty musí probíhat za dobrých podmínek a hovoříme tady o vodě, o náležitém větrání, případně o vytápění, když je to potřeba. O tom všem musíme přemýšlet. Nejde pouze o podmínky zaměřené jednostranně na 8-hodinovou dobu. Je potřeba zaujmout faktický přístup, a myslet na reálnou situaci, která v této oblasti nastává. Děkuji vám. Grazie, viceprezidente Polson. Eh, però quello che ho sentito... Děkuji, paní místa předsedkyně Paulsen. Já bych chtěla se zeptat sekretariátu na následující chtěli bych poprosit o to, abychom měli nějakou jasnější představu, například co se týče hovězího dobytka. Většina zvířat eh, není přepravována proto, protože jdou na porážku, ale většina zvířat se nejdříve tedy vykrmuje Například Itálie dováží 1,5 milionů kusů z Francie, 150 tisíc z Německa. Jsou to mladá živá zvířata, hovězí dobytek, který je tedy přepraven, potom vykrmen v Itálii a potom jde na porážku v Itálii. Tedy měli bychom silně zohlednit, která zvířata jsou skutečně přepravována na jatka není to vždy hospodářské, tyto dlouhé transporty, pokud se to týká pouze jatek. Bylo by tedy dobré si to přesně zanalizovat, mít konkrétní čísla, protože jsem poprosil sekretariát, aby nám předložil konkrétní čísla. A myslím, že tím získáme na věc jiný pohled, jinou perspektivu, když budeme přesně vědět, jaká zvířata se kam dopravují a za jakým účelem. Pan Smith. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já jako čestný místo předseda Skotské společnosti pro dobrý prospěch zvířat bych si dovolil přispět k této diskusi. Děkuji předně panu zpravodaji za vypracování velice vyváženého návrhu zprávy, což jistě nebylo jednoduché vzhledem k těm různým tlakům, které se zde objevují. Eh, ani já si vlastně nejsem jist, jaký přístup k tomuto mám zaujmout. Je zde celá řada faktů, se kterými souhlasíme. Shodneme se, že je snazší přepravovat maso než zvířata, je to také levnější, jen tak mimochodem. Ehm, otázka přepravy na jatka, jak říkala paní Perez, ehm, která se ptala, proč hovoříme pouze o tom 8-hodinovém limitu pro přepravu na jatka. Ehm, v podstatě panuje dojem v široké veřejnosti, že zvířata, která jdou na jatka, mají jiné podmínky než jiná zvířata. No dobře, to je tak, to, to může být pocit, ale asi to není fakt. Ovšem dovedu odhadnout, odkud to asi pochází. Ehm, nicméně je zde mnoho motivovaných lidí, kteří chtějí, abychom zavedli tento 8-hodinový limit. A teď je otázka pro nás, pro legislátory, abychom zjistili, jestli ten 8-hodinový limit je proveditelný, praktický a jaké by měl dopady. Pro mne tato zpráva představuje velice dobrou rovnováhu, e, přičemž klíčové je lepší uplatňování práva a nedostatek dat zejména dat v oblasti, jaké dopady e, takovýto návrh může mít, zejména na ceny v oblasti potravinářství. E, já si nemyslím, že to nutně povede k vyšší míře byrokracie je důležité pro nás eh, legislátory, aby když něco schválíme, nějakou legislativu, abychom zajistili i její uplatňování. A pokud k tomu uplatňování nedochází, musíme do procesu vstoupit a musíme zajistit, že členské státy to, co my schválíme, budou brát vážně. A faktem je, že v současnosti to tak není. Eh, zejména se mi líbí odstavec 5, kde se specificky hovoří o tom, že je potřeba získat více dat z komise, ne pouze o počtu eh, hlav, pokud jde o přepravu zvířat z jedné, eh, z jedné země do druhé například, ale jde i o případné dopady potenciálních rozhodnutí eh, na náklady a na ceny masa tím pádem. Souhlasím také s paní Reimers že je potřeba být konsistentní my jako Evropská unie, aby to, co schválíme zde v tomto výboru, bylo konsistentní s ostatními výbory a součástmi legislativy EU. Paní Reimer zcela správně říká, že vyvinutí určité místní sítě jatek na regionální úrovni by bylo velice dobré, ale eh, existují určité problémy v jiné legislativě, které tomuto zabraňují, ovšem to jsou věci, které my můžeme změnit. Já vám mohu uvést několik konkrétních případů přímo ze Skotska, kdy některé místní jatky musely být zavřeny kvůli pravidlům státní pomoci, kde se říkalo, že nejsou, eh, nejsou výnosné. Takže jsou tu jiná místa v legislativě EU, která nám jaksi hází klacky pod nohy, pokud chceme řešit problémy tohoto typu. K odstavci 9 i zde, respektive zde si myslím, že se jedná asi o nejzajímavější nej návrh, který už jsme za poslední dobu viděli. V podstatě se hovoří o tom, že máme zvážit nutnost zavedení 8-hodinového limitu, což si myslím, že je velice dobré. Musíme, musíme, si, eh, musíme vzít v potaz, že tuto diskusi bychom měli vést bez ohledu na to, jaké může mít dopady. Samozřejmě jde eh, zejména o geografické podmínky. Je důležité nepoužívat jeden univerzální přístup na všechny. A teď je otázka, zda je 8-hodinový limit vhodný pro některé živočišné druhy více nebo či méně než pro jiné a tak dále. Opět i zde vám mohu uvést příklady od nás ze Skotska, kde by takovýto jednotný přístup nefungoval a který by znamenal v podstatě zavření živočišné výroby ve velkých oblastech mého regionu což bude mít důrazné dopady na naše životní prostředí, vývoj a ekonomiku. Pro, právě proto říkám, že pan zpravodaj vypracoval velice dobře vyvážený návrh. My budeme předkládat pozměňovací návrhy, to je jasné, ale myslím si, že se potřebujeme zaměřit na to, kde se můžeme shodnout. Musíme být realističtí, jaké jsou dopady našich možných rozhodnutí a myslím si, že se všichni shodneme minimálně na tom, že zde zatím nemáme dostatek dat, potřebujeme zkrátka více informací. Děkuji. E Děkuji mnohokrát panu Smithovi. A nyní má slovo Martin Heusling. Děkuji, já pouze podpořím, to co bylo řečeno. Myslím si, že ten jeden milion podpisů eh, z této kampaně musíme brát vážně. Protože to je určitý úkol, který my bychom měli v podstatě realizovat. Milá Brito Reimers, nemůžeme na začátku diskuse říci, eh, nebo tady vyjmenovávat vše, co nelze musíme si uvědomit, že existuje celá řada věcí u přepravy zvířat, které se lze vyhnout. A když tedy vidíme, že během čtyř let eh, se transport u prasat zvýšil 80%, tak je to velký problém a lidé to vidí a my nemůžeme říci, že se s tím nic dělat nedá. Eh, protože eh, taky si ne, nedobu představit, že by ochranáři zvířat se po někde lokálně demonstrovali, že chtějí více, více jatek, tak to prostě nebude. Momentálně máme pouze velká jatka, je to velká eh, koncentrace a veškerá zvířata jsou tam přepravována. Ale o co nám jde? A myslím, že v tom se shodneme, že potřebujeme regionální struktury a ty musíme podpořit v této věci. Možná je pomocí druhého pilíře, kde bychom mohli podpořit právě znovu obnovení a regionálních struktur. Je třeba, abychom uzavřeli veškeré ty okruhy. Není možné, abychom tady prasata dováželi ze Švédska do Sicílie, protože eh, ve Švédsku není možné je chovat. To, to jsou problémy, které jsme si sami zapříčinili naší zemědělskou politiku. Takže tyto okruhy a okruhy musíme, nějak, musíme uzavřít a netýká se to pouze uh, Eh, jatek, eh, týká se to také chovu zvířat a jejich výkrmu. Ale je třeba rozlišovat mezi zvířaty, které se pěstují na chov a které se pěstují na porážku. To je logické. Já už jsem to říkal naposledy. Například, my bychom zničili veškerý sport v oblasti koní v Evropě, kdybychom řekli, že žádná zvířata se nesmí eh, přepravovat déle než 8 hodin, protože bychom tím eh, zničili možnost účastnit se na sportovních utkání v oblasti jezdeckého sportu. Eh, ale na druhé straně dobře máme jistě všichni před očima ty strašlivé obrázky z eh, přepravy zvířat, které proběhly médii v posledních letech a to je jistě velký problém a tomu se musíme věnovat, ale je třeba to jasně odlišit jednu věc od druhé a další bod, na tom se jistě shodneme. Můžeme tady přijímat skvělá nařízení, skvělou legislativu s našimi nejlepšími čísly, ale pokud na místě nebudeme mít dostatek kontrol, tak to k ničemu nepovede. A to je opět velmi důležitá věc, kterou zohlednit musíme. Děkuji, Martine. A nyní má slovo Elizabeth Jegle, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se divím sama sobě, když tady musím říct, že se v celé řadě shodnu s Martinem Hoislingem. Ráda bych řekla toto. Dokonce pan zpravodaj kterému děkuji za jeho zprávu, protože to je opravdu vyvážená zpráva. On řekl, že zemědělcům je to jedno, jak se jateční zvířata přepravují, alespoň tak to mi to bylo přetlumočeno. Já nevím, že by to bylo zemědělcům zcela jedno, to tomu nevěřím. Ale, a také to zde vyplynulo z debaty, je to určitá nutnost. Nutnost je to tlak, který tady vzniká a to také z důvodu různé legislativy v členských státech, a právě ta jateční zvířata nakonec jsou přepravována nejhorším půzemem. Chovná zvířata jsou přepravována dobře, ale jateční zvíře, eh, pokud zvířata jedou někam na výkrm do jiného členského státu, tak tam je také zájem na tom, aby teda byla dopravována tak, aby se jim nic špatného nestalo, tedy aby mohla být pak vykrmena, ale u jatečních zvířat je to zcela jiné. Já si myslím, že bychom měli ho- hovořit o těch osmi hodinách, nesmíme to zamést pod koberec a přitom musíme dále zvážit, jak to vypadá s dobou skladování, jaké podmínky pro to musíme mít. A je třeba, aby to bylo 8 hodin či 10 hodin, nebo to odlišíme podle regionu. Je třeba toto brát vážně a vše zvážit. Co se týče regionální struktur a regionálních jatek. Již při poslední rozpravě jsem na to jasně poukázala. Já si myslím, že z našeho výboru e, by měl být jakýsi přístup, přístup pro to, jak by měly e, myšlet, e, myslet o této věci jiné výbory, protože naše vlastní legislativa zničila ty malé regionální jatka. Ne lidé, kteří bydleli okolo, ne. To byly eh, naše vlastní evropské předpisy, například ty, které se týkají hygieny a další. A zde tedy třeba si zvážit, jak tedy bude vypadat eh, vztah dobré kvality masa přímo na místě, které vznikne z regionální struktur a eh, jak to tedy bude vypadat vstaženo na dlouhé transporty a co takové transporty zvířat stojí. A nyní jsem u spotřebitele a u 8 hodin a u těch veškerých předpisů. Spotřebitel říká, ano, mně by se ty a ty podmínky líbily lépe, ale na druhou stranu není ochoten e, za to něco zaplatit. A naším úkolem zde je to vše prohovořit. Důležité je, a zpráva k tomu takto přistoupila, důležité je, abychom od komise členských států požadovali. Jednak, aby uplatňovali stávající legislativu a aby se to dobře kontrolovalo. Tedy nechceme více administrativní zátěže, ale jde nám o to, aby národní, národní úřady toto opravdu kontrolovaly. A to není problém pouze německý, ale ten v Německu existuje. To jsou transporty zvířat, které jsou nyní větší díky chovu a výkrmu než dříve. A e, německý zákon eh, má sice určité předpisy pro to, aby zvířata měly dostatek prostoru nahoře, ale na druhou stranu takový eh, nákladní vůz musí projet například i pod mostem, takže pak se ten prostor zmenšuje, celé se to obchází. Já bych byla opravdu velmi vděčná za analýzu čísel, pokud bychom ji dostali, tak jak řekla pan předseda. A eh, v celkovém kontextu debaty, kterou bych si přála, abychom pojmuli šíře, abychom tady nehovořili pouze o těch osmi hodinách, a hovořili také o podmínkách. V celkovém tomto kontextu bych byla proto, pane předsedo, abychom tu zprávu trochu ještě odložili, abychom měli možnost intenzivně, bez emocí přemýšlet a hovořit o tom, jak vypadá skutečnost a pak si vyžádat od komise, nebo pak bychom tedy mohli komisi dát možná lepší input než dnes. Děkuji, Elizabet. Myslím, že je opravdu třeba zvolit tu nejúčinnější strategii. Děkuji. Já jsem velmi rád, že pan zpravodaj se zmiňuje o tom, že je potřeba zohlednit eh, geografické nebo zeměpisné postavení. Máme eh, Skotsko, mm, sever, sever, eh, ostrovy na sever od Skotska a tak dále. Víme, že před 20 lety došlo k přísnění předpisů pro eh, jatka, což vedlo k vzniku velkých jatečních zařízení. A v podstatě to teď vede k tomu, že ty, ta jatka mají eh, monopol v dané oblasti, což znamená, že se zase učtují vysoké ceny a já doufám, že se to konečně změní a zmizí to tady z té zprávy. Myslím, že v podstatě by jsme žádné problémy neřešili, kdyby současná právní úprava byla vynocována. I v jiných oblastech. Reputace EU při vynocování legislativy není moc dobrá. Myslím si, že nemá cenu přijímat další přísné zákony, když ty současné nejsou dostatečně prováděny. Stejně tak půjde od to, od které okamžiku se bude ta cesta počítat. My, když jsme převáželi třeba 400 ovcí, tak jsme nebyli schopni je naložit během doby kratší než jedna hodina. Kolikrát těm ovcím se nechce do eh, kamionu. Eh, kolikrát také proto, že jsou hodně nakrmeny a napojeny a přitom v té zprávě se říká, že eh, by tak, to tak mělo být, ale oni potom jsou mnohem pomalejší, začne jim trávení. Ta situace tedy eh, podle mě nezačíná, eh, nebo ta se nezačíná v okamžiku, kdy se nám všechny podaří dostat do auta. A potom z zeklátku je to podobné. Taky se jim nechce zpátky. Myslím si, že není zájmu nikoho, aby při přepravě Eh, došlo ke ztrátě hodnoty těch zvířat, rozhodně nikdo nechce, aby eh, ovce tam dorazily mrtvé. Ehm, to je jednak ehm, ostuda, ale jednak eh, je to trend nepokojný, takže si myslím, že bychom neměli vytvářet zbytečnou legislativu. Grazie Agnew e ora Mariad McGuinness. Prego. Děkuji pane Agnew, paní McGuinness. Já se omlouvám kolegům, ale přebíhám tady mezi dvěma výbory. Eh, myslím si, že tato debata je velmi důležitá. To, co říká paní Jegle o tom, že si eh, na to musíme vzít dostatek času, je mm, dobrá. Je hlavně o systém kontroly. Jenom vytváření dračných požadavků nutně neznamená, že se zlepší eh, pro zvířata. I když vezmeme to pravidlo 8 hodin, tak je to komplikované. Ty problémy mohou nastat i při mnohem kratší nebo další přepravě. A další otázka se týká toho, že byl přechod z těch menších na větší jatka, což kolika teď vede k dalším cestám a k monopolu a kontroly těch zařízení. A Eh, nad tím bychom se měli společně zamyslet. Největší eh, zájem je o přepravu koní, to je rozhodně eh, otázka, kterou bychom se měli zabývat. Většinou ta péče o ně je příkladná. Myslím, že i nám by prostě kdybychom měli stejné podmínky pro přepravu jako koně, ale měli bychom proto vytvořit Eh, nějaké odstupňování. Znamená ve střední a východní Evropě eh, jsou problémy s přepravou, ale je potřeba zohlednit celou řadu eh, bodů a snažit se v té zprávě zohlednit. Grazie, adesso chiude gli interventi l'onorevole McIntyre. Prego. Pan McIntyre? Paní McIntyre? Děkuji. Já jsem členkou ECR. Svému kolegovi, panu Vojčichovskému, bych chtěla pogratulovat za skvělou zprávu. Myslím, že se mu podařilo dosáhnout velké zhody mezi politickými skupinami a to je důležitá věc. Myslím, že všem nám leží na srdci přeprava zvířat a dobré životní podmínky. Také bych ráda zopakovala jednu věc. U nás eh, došlo k uzavření malých jatek v důsledku regulace EU a proto bychom měli být velmi opatrní při přijímání legislativy, protože to někdy vede k nezamýšleným důsledkům. Velký zájem je také o přepravu koní. A kolikrát jsou to ta zvířata, která zbuzují nejvíce emocí eh, při jejich přepravě a možná bychom měli rozlišovat mezi různými druhy zvířat. A také Eh, zdravotní stav zvířat při přepravě. Neměly by se přepravovat nemocná nebo zraněná eh, zvířata. Obecně chci ale podpořit eh, zprávu pana Vojčechovského. Výborně. A teď požádáme zástupce komise, aby se k tomu vyjádřili. A potom dáme slovo ještě našemu místopředsedovi. Grazie, presidente. Ringrazio innanzitutto... Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat. Jsme tady, abychom naslechli rozpravě. Já tedy děkuji všem, a zejména panu zpravodaji za návrh zprávy. Komise s velkým zájmem vzala na vědomí, že se vede tato diskuze, že je třeba mít dostatek informací a že je třeba uplatňovat nařízení, které obsahuje celou řadu předpisů pro zlepšení kvality přepravy zvířat. Zcela krátce schrnu pozici komise. O tom, k tomuto tématu už existuje jedna zpráva, kterou jsme předložili a tam říkáme, že doba přepravy je pouze jedním aspektem. Pokud nahlížíme na kvalitu přepravy a na dopad přepravy na dobré životní podmínky zvířat. Evropská agentura pro bezpečnost potravin ve své zprávě také poukázala na to, že u většiny druhů zvířat není rozhodující doba přepravy, ale že je mnohem důležitější kvalita přepravy, tedy například tepleta či počet zvířat v jednom vozidle. Proto chceme pracovat s konkrétními předpisy, posílit kontrolu a zlepšit vysledovatelnost a děláme to v součinnosti s členskými státy. Budeme vás informovat o probíhajících akcích a práci v této věci a děkuji mnohokrát za vaše příspěvky. Předseda ano, děkujeme tedy komisi a nyní bych předal slovo panu místo předsedovi Vojčechovskému a chci ještě jednou zdůraznit, že naše zpráva byla velice důležitá, vychlesli jsme si celou řadu velice důležitých příspěvků. Velice zajímavé bylo například to, co navrhla paní Elizabeth Jegle. Je třeba opravdu si zvážit, kolik času si na zprávu vyhradíme, protože je velice důležitá. A rovněž je důležité, abychom pro různé druhy zvířat měli odpovídající specifické podmínky. U koní je situace jistě jiná než u dobytka. A rovněž jsou důležitá čísla. Potřebujeme konkrétní čísla. Eh, kolik zvířat se dopravuje na porážku, kolik na výkrm opravdu potřebujeme přesný přehled o tom, kam a jak se zvířata dopravují. Nyní prosím pan Pojčechovský. Eh, informací do... Děkuji vám, eh, děkuji za všechny vaše připomínky, dodatečné informace, které mě přijdou velmi relevantní a pokusím se zapracovat do této zprávy, abychom měli informace o rozsahu Eh, celé této, celou toto problematiku. Já ty údaje teď ani nemám. Takže eh, vám eh, děkuji ještě jednou. Myslím, že v té diskuzi se projevila ta nejdůležitější témata. Já samozřejmě velmi rád budu hovořit o tom, že je potřeba zkrátit eh, délku cesty, ale to přece má smysl pouze pro jateční zvířata, v případě koní nebo jiných eh, zvířat učených nějakému sportu. To snad ani není možné, kolikrát by ani se koně potom nedostali na olympijské hry, kdybychom jim omezili délku cesty. Ale nám jde hlavně o jateční zvířata. Paní Jegle eh, mě kritizovala za to, že jsem říkal, že eh, farmářům je jedno, v jakých podmínkách se zvířata přepraví, to jsem určitě neříkal. Já v současnosti eh, farmu nemám, ale za mlada jsme měli farmu s rodiči, takže vím, jak, jaký k tomu mají zemědělci postoj zvířata určená na chov, musí být v dobrém zdravotním stavu, zatímco jateční zvířata jsou eh, vykládána někdy brutálně za pomoci řetězů, mají třeba zlámané nohy, a, ale i tak jsou v pořádku. ten požadavek nebo těch, eh, ta petice v milionem podpisů je v té zprávě také zmiňována. A chci říci, že souhlasím s těmi kolegy, kteří říkali, že to také nemůžeme ignorovat. Kolikrát eh, podmínky při přepravě jsou velmi brutální a musíme s tím něco udělat. Pak tady několikrát zazněla zmínka o malých eh, jatkách. To určitě má vliv na délku přepravy. Rozhodně se o tom zmiňuje o bodu číslo 8, kde říkáme, že by se měla přeskoumat politika Unie v této oblasti a zaměřit se na podporu místních jatek. Možná druhý pilíř by k tomu byl vhodný. Možná, že bychom měli podporovat jatka finančně v tom, aby nakupovali jateční zvířata z blízké vzdálenosti. Byl bych rád, kdybychom podpořili Eh, místní jatka. Jsme také svědky toho vývoje v Polsku, kde eh, dochází ke koncentraci, už tam nemáme žádné eh, menší kapacity, protože to je, jenom ty velké podniky jsou schopné vyhovět všem předpisům. Myslím si, že by ty monopoly mohly být narušeny, pokud je, bude víc jatek. Děkuji eh, každopádně za to, že jste se k tomu vyjádřili. Já jsem se snažil, aby moje zpráva byla co nejvyváženější. Takže jsem se zohlednit eh, co nejvíce z vašich připomínek. Hlavní důraz je tady na kvalitu přepravy a na dozor, ale možná, že to nestačí, a proto bychom měli být otevřeni i dalším návrhům, jako je to v případě těch osmi hodin. A možná, že to by mohlo radikálně změnit kvalitu přepravy. Rozhodně, pane Dantane, jsem nechtěl vytvářet nějaké Eh, další byrokratické požadavky. Hovoříme tady o specializovaném systému dozoru. Paní Paulsen eh, to označila za FBI, ale nám třeba v Polsku chybějí instituce, které by sledovaly dobré životní podmínky zvířat. Teoreticky to mají na starosti veterinární inspekce, ale ty nemají dostatek eh, zaměstnanců. A vzhledem k tomu, že jsme přijali tolik různých předpisů v oblasti dobrých životních podmínek, tak si myslím, že by měla vzniknout nějaká specializovaná instituce, která by dodržování těch podmínek eh, sledovala. Byl jsem veden také určitým svým osobním postojem k těmto otázkám, ale současně jsem se to snažil i racionálně ekonomicky posoudit. Například je velký problém s přepravou z Polska do Itálie a někteří by potom mi mohli namítat, že se snažím oslabit eh, postavení eh, polských zemědělců, chovatelů, kteří přepravují zvířata do Itálie, ale rozhodně tomu tak eh, není. Já myslím, že v zájmu jak eh, polských zemědělců, tak eh, italských spotřebitelů, aby konzumovali nebo mohli prodávat maso na místní úrovni nebo co nejblíže výrobě. To je můj přístup a jsem přesvědčen o jeho správnosti. A k tomu písemnému prohlášení, které, je, které bylo přijato parlamentem, myslím, že bychom neměli odporovat tomu, co tam je obsaženo, vzhledem tomu, že to je dokument, pod který se podepsala většina poslanců, takže vám ještě jednou děkuji za vaši pozornost a za všechny vaše připomínky a za milá slova, která se týkala mé práce. Grazie, buon lavoro allora al vicepresidente Vacevoschi con queste informazioni aggiuntive. Grazie a tutti. Děkuji panu místopředsedovi Vojčichovskému, přeji mu eh, mnoho další úspěšné práce na této zprávě. Tímto končí naše dopolední jednání a v 15 hodin odpoledne budeme Pokračovat bude mezi námi Reimer Böge a pan Kalfín a budeme hovořit o finančních aspektech, takže vás prosím, dostavte se včas, přesně v 15 hodin. Děkuji. Nasledanou ve tři hodiny.